vaše stanoviska, za vše, co zde zasnělo. Všechno vememe velice uh, vážně v potaz uh, a bereme to vážně. Ještě jednou děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, děkujeme vám a eh, ve vaší evropské zodpovědnosti za politiku přejeme hodně úspěchů a úspěšnou a dobrou spolupráci. Tím uzavírám rozpravu týkající se programu činnosti kyperského předsednictví a přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, kterým je příprava pracovního programu komise. Musím připomenout všem poslancům, že u tohoto bodu pořadu jednání nebude žádné Eh, žádný postup Catch the Eye, ale budou vystupovat pouze řečníci za jednotlivé frakce. Zahájím nyní rozpravu tím, že požádám předsedu komise pana Ševčoviče o jeho vystoupení. Prosím, pane předsedo komise. Vážený pane předsedo, Ctihodní členové, vítám dnešní eh, debatu, eh, protože se koná eh, v důležitou dobu. Musíme si připomenout, že jsou tomu pouze respektive, že do konce funkčního období zůstávají pouze dva roky a víme, že nadcházející léta budou eh, kritickou dobou pro Evropany z hlediska jejich komunit i pracovních míst a bude to rovněž kritická doba pro prosazování eh, reforem a obnovu eh, našeho ekonomického a sociálního modelu. V uplynulých letech se Evropská unie osvědčila jako nezbytný hráč při řešení krize. Nabídli jsme cílené, eh, cílená řešení eh, krize a eh, dlouhodobá východiska z krize. Přetvořili jsme celý náš systém finanční regulace a dozoru a zachovali jsme pracovní místa jako stěžejní bod naší práce těsná součinnost mezi našimi institucemi se osvědčila. Nyní musíme pokračovat se správnou eh, rovnováhou mezi veřejnými rozpočty, strukturálními reformami a eh, cílenými investicemi. Eh, v této souvislosti je důležité a kritické dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci dle očekávání. Tyto prvky tvoří pevný základ politických priorit Evropské unie pro nadcházející eh, roky máme dobré výsledky, na kterých můžeme stavět. Jednotlivé eh, návrhy usnesení eh, jednotlivých skupin zdůrazňují široký konsenzus napříč politickým spektrem a institucemi. Evropská dimenze může v době silného ekonomického tlaku eh, skutečně eh, být eh, kladným faktorem značný počet iniciativ, které parlament a jeho výbory projednávali, a byly pak převzaty komisí a to je dobré znamení. Pokud jde o e, debatu o stavu Unie 12. září, předseda Barroso narysuje hlavní směry nadcházejících e, let a my se jednoznačně i nadále budeme zaměřovat e, na růst pracovních míst a ekonomické ekonomickou obnovu na základě strategie 2020. Viděli jsme také, že eh, strategie EU eh, e 2020 a principy EU, eh, evropského semestru se pozitivně odrazily na evropských reformách i reformách národních pokud jde o e, specifické národní e, e, doporučení, ty jsou jasným návodem, jak vytvářet pracovní místa a růst středně a krátkodobě. V nadcházejících letech bychom se měli zaměřit na pos- <coughs> pos- posilování těchto eh, reform. reform. V návaznosti na Evropský summit eh, minulý týden se můžeme eh, nyní posunout dopředu do další ambiciozní fázy ekonomické a měnové unie. Je to velká šance pro EU a je to povzbuzující krok rozumí se samo sebou, že abychom uspěli, musíme především vycházet z komunitární metody a z plné a aktivní účasti parlamentu. Současně eh, musíme zachovat dynamiku stávajícího procesu prohlubování jednotného trhu, zajistit podmínky pro eh, růst pod, pod, průmyslu a služeb, eh, zajistit udržitelnost a eh, účinné využívání zdrojů, eh, zajištění moderní průmyslové politiky, vzdělávání, ochranu práv občanů a ochranu silné Evropy, která bude mít vliv na zbytek světa světa. Jsou to právě konkrétní výsledky, na nichž spočívá reputace Evropy. Eh, debata o stavu Unie zahájí intenzivní fázi eh, našem strukturálním dialogu o budoucích politických prioritách. Komise se těší na tyto diskuse a její schopnost eh, dosáhnout silnější konvergence. Zasedání kolegia 2. Eh, října eh, bude pak eh, provádět určitou inventuru dosažených výsledků. Ale samozřejmě rozhodující je těsná součinnost mezi evropskými institucemi, a um, uh, důsledná implementace uh, legislativního uh, procesu. Pouze když budeme konat společně a rozhodně, může Evropa nabídnout řešení, která od nás očekávají občané i podniky. Dnešní debata je důležitým krokem tímto směrem. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane místopředsedo, děkuji vám mnohokrát za vysvětlení pracovního programu. Chtěl bych se omluvit také za to, že schválení eh, eh, předsedy eh, rady se eh, dostalo tak trochu mimo eh, dráhu. Děkuji vám srdečně za pochopení. A nyní zahajuji rozpravu a v první řadě dá uděluji slovo zastoupení EPP, e EPP e panu Sajerovi. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Jsem nesmírně rád, že vedete dnešní zasedání a vítám zde i pana Ševčoviče, místo předsedu komise. Pokud je o EPP, když hovoříme o pracovním programu pro rok 2013, já si myslím, že my to vidíme velice jasně. To, co chceme zanechat dalším generacím Evropanů, nejsou dluhy, ale pracovní místa, příležitosti, možnosti jít vpřed. Evropa již příliš dlouho žije na dluh a to je nejjednodušší způsob, jak eh, utrácet eh, finanční zdroje a jiné zdroje budoucí generaci. My v Evropě k tomu musíme udělat eh, přítrž, protože bychom chtěli, aby Evropa nebyla založena na dluzích, ale na práci pro dobro našich dalších generací. Pro musíme zde mít dostatek možností pro pracovní nová místa. Chceme vytvořit příležitosti pro nové generace, aby se mohli zapojit do pracovního, na pracovním trhu a to je velice důležité a je to začleněno i do pracovního programu Evropské komise. Ovšem já za EPP chci zdůraznit velice jasně, že toto právě by měla být priorita číslo jedna. Musíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Připravte si, představte si mladého člověka, který začíná svůj dospělý život bez jaké kohokoliv, um, jakékoliv možnosti či naděje na pracovní místo. To nemůže pokračovat. Musíme vytvořit příležitosti pro mladé lidi, pro práci um, mladých lidí. A k tomu nám slouží, měly by sloužit všechny nástroje, které EU má. Podpora pro malé a středně velké podniky, mikropodniky. My od komise očekáváme, nebo od jejich legislativního programu jasné cíle, harmonogramy, například v mobilitě mládeže, mm, podpor, podpoře jazykových možností, podnikatelských aktivit mladých lidí, čili všechny, veškerý potenciál EU bychom měli využít. Toto leží sice na bedrech členských zemí, ovšem my máme k dispozici legislativu, která by to mohla podpořit často se chvástáme tím, že zde máme svobodný pohyb služeb kapitálu, osob, slu- um, a ostatních oblastí, ovšem je zde ještě mnoho překážek, které blokují tento volný pohyb, především v oblasti služeb PPP, proto volá po dokončení i digitálního jednotného trhu. Naším Cílem by mělo být vytvoření a posílení důvěry mezi podniky a našimi občany. I zde vidíme mnoho nových příležitostí. Jedním z našich úkolů je i zregulování byrokracie, vyslat správný signál členským státům, ovšem zároveň na Evropské unii se o to snažit administrativní zátěž musíme snížit naši občané tím trpí. Vidíme to zakotveno i v pracovním programu. My jste navrhujeme těch 25%, no, snížení o 25% do roku 2015. Každý rok hovoříme o pracovním programu komise, milí kolegové, a někdy máme pocit, a já to neustále opakuji, že je to jakési cvičení, zbytečné cvičení, protože podle studií, které máme k dispozici, pouze méně než 50 cílů Ehm, v podstatě se 50, méně než 50% cílů se objevuje v dalším programu na další rok. Já mm, navrhuji AVKu, abychom připravili mm, nějakou zprávu z vlastní iniciativy, která by nám umožnila přinést nějaké nástroje, kterým bychom to vyřešili v období krize. Samozřejmě musíme být průžní, musíme reagovat rychle. Ovšem plán je dobrý pouze, pokud je splněn a implementován pouze, pokud méně než polovina tohoto plánu je splněna, tak to rozhodně není optimální výsledek a proto, milí kolegové, musíme spojit úsilí, abychom tato čísla zlepšili. Věřím komisi, důvěřuji komisi jakožto stabilizační síle v rámci institucionální struktury EU. To od komise očekáváme. Evropské instituce často obvinujeme z toho, že přichází pozdě, s křížkem po funuse, ovšem komise má kapacitu i veškeré nástroje, aby byla průkopníkem v tomto procesu i v období krize. Ne jenom nastínit budoucnost, ale zároveň, aby byla takovým jasným referenčním bodem stability za EPP v rámci Evropského parlamentu za celý Evropský parlament. Bych rád řekl, že bychom měli podpořit spolupráci mezi našimi institucemi, podpořit váš program. My nám samozřejmě eh, Rebecca Hams kritizovala komisi včera, nebo měla pocit, že mm, je zde lepší vztah mezi radou a komisí. Ne, ne, ne, my vám nezávidíme tento vztah, my jsme rádi, pokud tento vztah bude kvalitní. Děkuji panu kolegovi Zajerovi a nyní za sociální demokraty má slovo Guerrero Salom. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také vám, pane komisaři. Včera jsme na zasedání zažili jednu věc, eh, která se stává v parlamentu velice zřídka. Eh, došlo k eh, opravdu dlouhodobému intenzivnímu potlesku pro předsedu a to nebylo podle protokolu. Velice dlouho trval tento potlesk a velice zřídka se stává, že tak velký potlesk eh, se koná. K tomu chci dvě připomínky. Eh, jedna to je eh, postoj eh, hájit obecné zájmy komise a to na zasedání rady minulý týden. A velice často to byla obhajoba postoje vůči jednotlivým zájmům šéfů vlád a států. Toto, eh, tento postoj byl uznán a také pan Schulz si tohoto postoje velice mází a stejně také parlament. Ne vždycky se zastupují vš- zájmy všech občanů Evropy, ale potlesk patřil také společným obavám, obavám eh, parlamentu a komise ohledně zhoršení se situace v Evropské unii která je vyvolána e, celkovou finanční a hospodářskou krizí a vede to ke zhoršení životních podmínek občanů a k chudobě v rámci Evropské unie. E, panuje všeobecná evropská skepse. V některých zemích se vyskytuje často extremismus a dále dochází ke zhoršení institucionálních vztahů uvnitř Evropské unie, komise a parlament. Určité kompetence eh, nám jsou neustále odebírány tím, že se spolupracuje na úrovni vlád. A zde máme nedostačující komunitární metodu dochází k rozhodnutím na okraji eh, těchto komunitárních zásad. My bychom měli zastupovat zájmy občanů. A myslím si, že právě v parlamentu bychom měli pracovat na společném usnesení, abychom zastupovali celkovou pozici, která vyžaduje také podporu komise. Mělo by to být skutečně zrealizováno. Chtěli bychom opravdu stižánistivý cíl komise, kdy se bude podporovat růst, eh, hospodářský růst eh, pro občany, eh, bude lepší vláda, bude vytvořen dobrý finanční rámec. Dále různé fondy pro mm, moření dluhu, potom lepší potírání podvodů, posílení evropského semestru a samozřejmě také správné vedení ehm, rozpočtu na rok 2013. Většina poslanců se rozhodla, že hlasování se posune na podzim, abychom měli více času, abychom mohli dosáhnout společného usnesení, které bude skutečně představovat eh, jeden jednotný hlas s tím, že se podporuje komise, ale také eh, se od ní něco vyžaduje. Děkuji a nyní za eh, zelené, ale pan za Alde pan Dav. Vážené dámy a pánové, toto je velmi bohatý program na rok 2013 a je vhodný pro poslední rok eh, tohoto legislativního mandátu. Komise dosáhla eh, nejvyšší letové eh, výše a aplaus, který sklidil předseda Barroso včera, byl skutečně upřímný a eh, příhodný. a odsuzuje tím eh, kritiky, eh, kteří soustavně obvinují komisi z toho, že e, je vlastně e, skupinou nezvolených technokratů. Je zde e, domněnka, že komise je vždy politickou komisí. Samozřejmě, že můžou být různé názory na fungování, na funkce. Funkce jsou různé a některé jsou um, až příliš skryté. Za prvé, eh, komise je jakousi veřejnou tváří Evropy. Za druhé, je to správa, administrativa, která musí být účinná a přísná. Při provádění evropského práva. A za třetí, měla by být eh, jakýmsi intelektuálním eh, myšlenkovým eh, zázemím Evropské unie. Rovněž by měla vyhledávat a pojmenovávat společné zájmy států a občanů Evropy a skrze to pak naplno vykonávat své právo legislativní a politické iniciativy. Zejména nyní, co by protistrana Evropské rady, či protějšek Evropské rady. Evropská komise je nejslabší když se stává defenzivní, když eh, je pouze komplicem dohodnutých her a nebo eh, úmluv eh, dvou nebo tří premiérů. Je ale nejsilnější, když se drží a sleduje veřejný obecný zájem. My proto vítáme ten nebývalý dokument či dohodu čtyř předsedů, který vytyčuje eh, cestovní mapu pro bankovní, fiskální a eh, politickou unii. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego, a za zelené má slovo paní Turunen. Děkuji za slova. Za zelené v Evropském parlamentu bych ráda řekla, že je jasné, že krize samozřejmě bude i v roce 2013 v centru naší pozornosti, protože pokud se nám nepovede realizovat potřebné reformy, tak eh, dojde opravdu k paralizovanému stavu v celé Evropě a právě proto musíme věnovat obrovskou pozornost jednak reformám na finanční, ve finanční sféře, ale zároveň reformám našich institucí. Samozřejmě, že eh, vztah mezi řešením krize a pracovním programem komise musí být dynamický, protože řešení krize, to neznamená nějaké výroční úsilí. My prostě nemůžeme čekat na začátek roku 2013 a budovat všechny ty eh, bloky, o kterých hovoril eh, pan Fan Rompuy. My musíme mm, reagovat a řešit krizi každodenně, každý týden. Sociální, environmentální aspekty rozvoje naší společnosti podle zelených by měly rovněž získat prioritu. Potřebujeme uh, ucelenější přístup k řešení krize. To je jediný možný způsob, eh, jak eh, opravdu vyřešit tuto situaci. My chceme, aby byla eh, komise aktivní v oblasti bankovní unie, dále záchraného fondu, vyrovnanější v rámci vyrovnanějšího přístupu ke konsolidaci, dále mm, řešení makroekonomických nerovnováh, jejich zredukování tak, aby Eh, země s přebytkem a zároveň se schodkem um, rovněž mm, řešili vyrovnaným způsobem tuto situaci, dále je to boj proti daňovým rájům, důraz na výroční růstové programy, národní programy, tak abychom vzali v potaz i cíle pro Evropu 2020, dále různé garance, které se týkají mládeže a tak dále a zároveň vzdůr, nebo trvat na tom, aby tyto priority a cíle byly splněny ze strany členských států. Nejde pouze o mm, písemné deklarace, samozřejmě jsme se připojili k těmto výzvám, vám. Ovšem chceme, aby komise byla aktivnější i na plnění cílu pro rok 2020. Děkuji, nyní Michael Harber, e CR. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám za to, že je nezbytné, aby tento pracovní program byl považován Eh, eh, jako komis, eh, že komise vykonává vůdcovskou roli, pokud jde o ekonomický program. Já jsem potěšen tím, co, řekl pan Sayer, protože on to podporuje. A jsem také zklamán, protože jsme stáli těsně před dohodou o prorůstových politikách. Ale souhlasím s panem Sayerem, že problém je v způsobu podání nebo prezentace pra, eh, pracovního programu není dost důrazný, pokud jde o cíle. Komise eh, skutečně reagovala na to, oč požadoval můj výbor, eh, to znamená, aby priorita byla dána dotvoření jednotného trhu, protože akt o jednotném trhu je vlastně prorůstový program příštího roku. My v podstatě tady máme zakomponovány hlavní cíle i tu realistickou politiku, o níž hovořila paní Turinen. Co tedy od vás chceme, pane komisaři? Je mnohem jasnější vůdcovství v oblasti oblasti prorůstové politiky. Když se podíváte na prohlášení rady, protože jednotný trh nebude eh, dotvořen mm, pouze politikou komise, ale implementací na úrovni členských států my eh, v roce 2013 a programu na tento rok potřebujeme mít rámec, eh, v rámci něhož eh, se mohou členské státy přihlásit ke svým závazkům vytvoření jednotného trhu. Eh, komise eh, by měla monitorovat jejich výkonnost a předkládat eh, výroční zprávu v rámci semestru. To je iniciativa, která musí být důsledkem toho pracovního programu. A ještě něco bych chtěl zdůraznit a opět souhlasím s panem Sajerem, totiž komise by měla snižovat eh, eh, regulační eh, zátěž a mm, také rada, je to sdílená agenda. Vy jste řekl, že ke konci roku nám předložíte sdělení o krocích, ale my chceme spíše se dožít, že to bude, toho bude v roce 2013 dosaženo a e, chceme znát jasnou cestu k tomuto cíli. E, to znamená také více legislativní práce e, parlamentem, více analýz a hodnocení dopadů, což by mělo být vaší agendou. Prostě chceme vidět eh, vaše vůdcovství, pokud jde o naplňování cílů pro růstové politiky a zaměstnanosti. Eh, růst tvoří zejména malé podniky v sektoru služeb. Máme směrnici o službách. Vy, a členské státy by měly eh, těsně spolupracovat a musí tedy zajistit tato pracovní místa a růst. Děkuji. A nyní má slovo paní Anderson Martina. Ano, hovořili jsme zde o tom, že jsme přijali eh, smlouvu, protože lidé se bojí a v podstatě toto je vlastně reakce institucí na neustálý strach, na hlasování, protestní hlasování. Proto je najednou vidíme, že tyto politiky, úsporné politiky nefungují. Proto tento program komise musí přijít s novým přístupem, tak abychom zde měli spíše potřeby našich lidí a ne zisky, na který nám záleží. Vidíme, že tato opatření nefungovala, je to špatné především pro ženy, děti. Musíme se zaměřit na veřejné eh, finanční prostředky prostředky, podporu pracovních míst, malé a středně velké podniky na potřeby každé členské země. Toto by měl být základ jakékoliv strategie pro řešení krize. No všem časově jsou omezení. My potřebujeme dobrý flexibilní směr, mm, potřebujeme flexibilní společnou zemědělskou politiku, musíme odmítnout makroekonomickou kondicionalitu, pokud jde o regionální politiku a ostatní fondy, musíme zde mít garance pro kvalitní pracovní místa, mm, dále mm, to jsou, dále jsou kvalitní programy pro um, sexuální menšiny, musíme se zaměřit na cíle v oblasti bar Barcelony, pokud jde o podmínky matek, um, rodin s dětmi a tak dále. Děkuji mnohokrát, vážená kolegyně. Chci upozornit kolegyně a kolegy, že ještě stále běží rozpráva. Mám ještě tři řečníky na seznamu a všichni, kteří přichází, prosím, aby nechali slovo těmto třem zástupcům a nyní má slovo pan Van Heke. Děkuji, pane předsedo. Eh, to je sice zbožné přání, ale komise ve svém programu 2013 má úplně na první, měla dát na první místo skromnost, eh, protože ekonomická krize, která náš kontinent potrefila tvrději než kterýkoliv jiný, tak eh, zde všechny možné příspěvky týkající se nadšení a tak dále, potom eh, o eh, zemi mléka a strdí a tak dále. To všechno je dáno stranou. Co se týče Evropské komise, co by měla nyní udělat, v roce 2013 je navýšení evropského rozpočtu, ale to je nepřijatelné. Známe stovky příkladů, zcela vyhozených peněz daňových poplatníků a to prostřednictvím nejrůznějších institucí s tím, že evropské peníze se stále hůře vydávají. Například se jedná o nejrůznější eh, zcela zbytečné poradenské orgány nebo potom akce, kde se vůbec nenabízí eh, přidaná hodnota, subvence, které se zneužívají a potom nejrůznější propaganda, která se tím také financuje a potom obrovské plí plítvání peněz v rámci evropské politiky. Komise by měla předložit takový program, kdy se opravdu zátěž hodí přes palubu, kde půjde o jádro věci a kde se soustředíme na to vytvořit takové okolnosti, které připustí růst a více konkurenceschopnosti v naší Evropě. Děkuji. Dámy Dámy a pánové, prosím o klid, prosím, abyste ustali ve svých bilaterálních eh, osobních diskusích a nerušili debatu. Slovo má nyní pan Andrew Brons. Děkuji. Cituji. Celkově Evropská unie eh, je v mírné recesi. Toto je nejskandálnější podcenění od mm, eh, dob eh, starověku. Ve Španělsku a Řecku eh, máme nezaměstnanost 50%. Vyvážejí již pracovní místa nyní také své kvalifikované pracovníky. Eurozóna jim brání efektivně konkurovat, protože umožní, aby jejich měna padala. Existují pouze restriktivní programy úspor, které je ještě ještě více zakopávají eh, v dluhu. Svoboda pohybu eh, zaměstnanců a pracovníků mezi zeměmi eh, s různě vysokými mzdami způsobuje trvalou nezaměstnanost i, na, i ve starých zem, členských státech státech, například ve, spojených, ve, spojenom, ve Spojeném království vzniká nová vrstva nezaměstnaných. Velká hrozba nebo největší hrozba jakékoliv prorůstové politiky a zaměstnanosti je globalizace a obchodní dohody s třetími zeměmi, se kterými nemůžeme konkurovat. Hovoří se o vytvoření jednotného trhu, ale cílem je jednotný jednotný světový trh, kde mzdy eh, rozvíjejících se zemí eh, budou proti eh, zájmům ostatních pracovníků. Děkuji vám. Dámy a pánové, právě nastala stejná situace jako včera. Předseda parlamentu vám všem jednoznačně řekl, že je to také v našem zájmu, aby ten tento prostor, tato místnost zprostředkovala atmosféru, eh, která je přiměřená parlamentu a jeho poslancům. Prosím, abyste se všichni posadili a eh, potom eh, má ještě slovo pan Ševčovič, místo předseda komise. Prosím. Uh, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval všem řečníkům které, kteří vystoupili za politické frakce. Myslím si, že tato rozprava velice jasně poukázala na konvergenci mezi našimi plány pracovního programu pro 2013 a prioritami vašeho parlamentu, jakože politických frakcí. Myslím, že Všichni můžeme souhlasit s tím, co řekl pan Sayer. Příští generace by neměly po nás získat pouze dluhy, ale udržitelná pracovní místa, to je přesně to, co navrhujeme, to jsou opatření, která navrhujeme a my bychom měli tyto sliby splnit. Právě proto komise bude vždycky bojovat za inteligentní konsolidaci. My samozřejmě chceme ulehčit našim členským státům, chceme jim ulehčit situaci těchto excesivních přemrštěných dluhů. Chceme zde mít um, politiky a zavádět politiky, které budou prorůstové a které budou vytvářet pracovní místa. Toto, je, toto jasně zasnělo i v diskuzi s no, členskými státy v rámci nového toho mm, deštníku, um, společné ekonomické agendy a specifických programů pro jednotlivé země. Dále se zde hovořilo o tom, že je zde obrovská nezaměstnanost mladých lidí, téměř 8 milionů mladých lidí, kteří nám jaksi mm, jsou bez vzdělání, proto zde máme mnoho pilotních projektů s osmi členskými státy, kde jsme již dosáhli kvalitních výsledků více než 7 miliard finančních prostředků, evropských finančních prostředků jsme byli schopni um, přeorientovat na tvorbu těchto pracovních míst. My doufáme, že tyto finanční prostředky umožní vytvořit 460 tisíc nových pracovních míst pro nezaměstnanou mládež Evropy. Chceme se poučit z těchto, výsled, z těchto mm, zkušeností, možná rozšířit tyto programy na jiné země, kde jsou podobné problémy. Na konci tohoto roku navíc předložíme parlamentu návrh společného rámce pro určité garance pro mladé lidi, které by jim mohly umožnit nalézt své první pracovní místo. Souhlasím s předřečníky, kteří volali po zrychlení práce na dokončení digitálního trhu. To je nástroj pro, rovněž pro tvorbu pracovních míst, je to nástroj pro zvýšení HDP Evropské unie a my skromně očekáváme, že pokud se nám povede dosáhnout cílu v této oblasti, náš HDP bychom mohli do roku 2020 zvýšit již o 4 Byrokracie. Na tomto poli musíme spolupracovat. Těšíme se, že ohledně finančního nařízení jednání pokračují dobře, pozitivně. My jsme splnili cíl Mm, snížení administrativní zátěže o 30 do konce tohoto roku. A nyní musíme spolupracovat s úzkými, už se, se všemi státy, které budou implementovat tento nový přístup a budou se rovněž snažit o simplifikaci a ne o přidávání nějaké další administrativní zátěže. Souhlasím s těmi, kteří tvrdí, že evropští občané musí vidět, že evropské instituce jsou zde pro ně, že je bráníme, že je Mm, že respektujeme komunitní metodu, že pokra, pokračujeme v našich politických plánech při vytvoření bankovní, fiskální i politické unie. Děláme to tak, jak to zdůraznil koleg, zdůraznil z zelených, holistickým přístupem a udržitelným rozvojem. Pokud jde o daň z finančních transakcí, zde si myslím, že ECOFIN jasně, poslední ECOFIN jasně poukázal na to, že jednomyslnost v tomto ohledu nedosáhneme. Komise teda bude pokračovat v našem úsilí. My navrhneme tuto daň FTT prostřednictvím posílené, prostřednictvím mechanismu posílené spolupráce mezi zeměmi. Rád bych poděkoval panu Harperovi za to, že zdůraznil důležitost Single Act, Single Market Act jedna, rovněž to, že chceme pokračovat s tímto um, nástrojem číslo dvě, protože ten právě by mohl vytvořit další pracovní místa a podpořit ekonomický růst. Obě instituce, Evropský parlament i komise, chtějí lépe plánovat dosažení, dokončení Single Market Actu prostřednictvím institucionální dohody, která nám umožní lépe realizovat závazky harmonogramu a rychle přijetí, rychle přijímání dobrých návrhů. Hmm, víme, že rada nebyla až tak entuziastická, pokud je o tento návrh, všem my budeme v těchto diskusích s nimi pokračovat, tak aby jsme rychleji realizovali za mm, cíle tohoto nástroje. Poslední dva body. Kvalitní víceletý finanční rámec je důležitý, zároveň evropský rozpočet, to je, jsou naše důležité investiční nástroje. Pokud jde o obchodní politiky, Všem se všichni o tom, že my jsme kvalitním, Evropa je kvalitním eh, obchodním partnerem, jsme zásadním obchodním blokem. Já si myslím, že se musíme snažit eh, ano, samozřejmě vzít potaz eh, i naše vztahy s třetími eh, rychle rostoucími ekonomikami, samozřejmě na vzájemně výhodných a spravedlivých principech. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo komise, srdečně děkuji za závěrečná slova v eh, rozpravě týkající se pracovního programu. Celkem bylo předloženo šest návrhů usnesení, pak musíme o tom hlasovat o tom, že hlasování o těchto usneseních bude posunuto na září, tak jak bylo oznámeno. Tímto je rozpráva ukončena a za několik sekund začneme s hlasováním.